Liebe Kollegen, liebe Kollegen. Milé kolegyně, milí kolegové, tímto opět eh, zahajíme naši práci, naši schůzi. Jako první bod do jednání je zpráva paní Komy postup proti opožděným platbám v obchodních transakcích. A tímto dávám slovo paní Komy na čtyři minuty. Wo ist sie? Sie war gerade noch da.

Začneme tedy hledat paní Komi, neboť máme velice nabitý program dnes. Navrhuji tedy, pokud zde je paní komisařka Běnkovská, pokud je ochotná, tak bychom začali paní komisařkou. A tímto dávám slovo vám, paní Běnkovská. Paní předsedkyně, dovolte, abych začala tuto rozpravu o spoždění e, pladeb. Všichni víme, že to je zcela zásadní problém, důležité téma, opožděné platby Eh, mají samozřejmě velký a silný dopad na naše podniky. Já bych připomněla historii eh, tohoto tématu. Začalo to v roce 1995 s doporučením komise, kde bylo řečeno, že opožděné platby opravdu ohrožují eh, přežití našich evropských podniků. Směrnice z roku 2011 eh, eh, byla eh, tedy v tom roce revidována s, s těsnějšími, pevnějšími pravidly a to s cílem bojovat proti opožděným platbám ze strany soukromých osob i podniků. Následně se podnikli určité kroky, tak se ptám, zdali můžeme dnes říct, že opožděné platby jsou věcí minulosti. No to vůbec ne pouze jeden ze čtyř podniků v Evropské unii dodržuje Eh, ty lhůty, eh, které eh, existují. 60 podniků píše, teda platí se spožděním a to je opravdu nebezpečné. U poloviny podniků je to více jak 90 dnů. U malých podniků je možnost bankrotu E, okamžitě vyšší po 60 dnech neplacení a proto e, právě opožděné platby jsou zdrojem 25 všech e, solvenčních řízení a pro ekonomiku jsou opožděné platby samozřejmě velice záporné, velice nebezpečné a to hlavně u malých a středních podniků, které potřebují pravidelnou, pravidelný peněžní tok. Je to chyba směrnice? Nemyslím si sdílím stanovisko z zpravodaje v tom smyslu, že směrnice zůstává i nadálo nejvhodnějším nástrojem boje proti opožděním platbám. My jsme eh, se snažili otevřít aktivní dialog se členskými státy, abychom eh, jim umožnili eh, poradenství, výměnu nejlepších postupů a na druhé straně jsme neváhali a přijali jsme i formálnější a přísnější postupu v tuto chvíli chvíli máme šest probíhajících soudních sporů pro nedodržování eh, směrnice. Eh, je otázka také o, o eh, aktualizace směrnice. E, opožděné platby jsou komplexním problémem, samotná směrnice nemůže všech vyřešit. Jakákoliv změna směrem k e, tvrdému e, legislativnímu či měkkému legislativnímu nástroji sama o sobě nestačí. Je třeba proměnit tu podnikatelskou kulturu, firemní kulturu. Samozřejmě se dobře ví, že podniky platí pozdě dodavatelům, je to nejlevnější cesta, jak si vlastně vypůjčit peníze bez nákladů, ale otázkou je, zdali to je bez nákladů, zdali to není pro eh, třeba ekonomiku s nějakými náklady, zdali je to efektivní. Samozřejmě, že ne. Oni potom se ty opožděné platby zvětšují, kaskádovitý efekt se eh, týká větších a větších eh, podniků a více a více e, subjektů. Pomalé správní postupy také vlastně uměle protahují e, to, ty platby, které jsou především e, velmi negativní pro malé podniky, které nemají pevné smlouvy opožděné platby e, od správních orgánů jsou z mého pohledu neomluvitelnější než od soukromníků, protože je třeba si uvědomit, že jsou to e, ty e, samé veřejné či správní orgány, které velmi špatně tolerují platby třeba daňovým orgánům ze strany těch podnikatelů. Takže to je opravdu velice nebezpečné. Tak zpráva se zabývá také určitými Eh, projevy strachu, eh, které eh, které nutí třeba, který nutí 70% malých a středních podniků přijímat nespravedlivé podmínky. Já plně věřím ve svobodu vyjednávání, ale tato svoboda nemůže být zneužívána proti záměrům, eh, proti právům věřitele. A eh, odpovědnější kultura je v tomto směru zcela zásadní. Musíme eh, se snažit najít tu správnou rovnováhu. A je třeba také mít větší transparentnost v těch postupech pladebních a více vzdělávání osvěty, především u malých a středních podniků, co do platebních Eh, povinností eh, a procesů. Já se domnívám, že víc se podaří dosáhnout i eh, příkladem a že celé to může být děláno mnohem efektivněji. Směrnice volá po výrazném posunu v kultuře a to by firemní, a to si myslím, že by byl náš celkový cíl, rychlé platby také pomáhá pomáhají ekonomice a vlastně všem ve společnosti, takže já chci eh, říct, že velmi eh, chválím tuto zprávu, protože to sdělení zásadní, které eh, jsem teď tady zmínila, je vlastně ve zprávě velmi pregnantně vyjádřeno. A chtěla bych poděkovat paní Komi za velmi tvrdou práci, kterou odvedla a s i stínovým zpravodajům. Jedná se o mimořádné úsilí, které bylo provedeno v krátkém čase. Výsledkem je velmi velice dohloubky jdoucí a vyvážená a inspirativní zpráva a panu Tajánemu chci také poděkovat za eh, schválení směrnice a za započetí eh, procesu implementace. Takže těším se na eh, rozpravu a samozřejmě já vyzývám, abyste tuto zprávu schválili. Děkuji paní komisářce a nyní dávám slovo paní zpravodajce, paní Komi, prosím. Omlouvám se, paní předsedkyně, já jsem pochopila, že ta rozprava začne v 18 hodin, omlouvám se kolegům za nepřítomnost, hlavně paní komisařce. Chtěla bych eh, nejprve poděkovat všem kolegům, kteří eh, spolupracovali na mm, přípravě této zprávy. Je to důležité téma, velmi citlivá eh, věc, velmi užitečná také pro přežití evropských podniků. První otázka, kterou jsem si položila, je, jaké, jaké opatření by mohlo pomoci eh, prosperitě podniku. Eh, a to hlavně z hlediska finančního. Eh, podniky potřebují finance na svoji expanzi, potřebují rozšiřovat svou činnost v rámci daného státu nebo i v mezinárodním měřítku. A velmi často malé, středně velké podmínky, které máme v Evropě, se potýkají s mnohými překážkami a to jim brání překonat krizi. A jednou z toho hlavních překážek je spoždění eh, obchodních eh, plateb. Jednak eh, od dalších podniků, anebo velmi často i od veřejného sektoru. Dostávají platby opožděně, přes, to, přes ty lhuty stanovené ve smlouvách 62% eh, eh, poukazuje na finanční problémy, které mají z důvodu eh, svých dlužníků nebo z důvodu, které způsobují dlužníci. 40% z důvodu neefektivní veřejné zprávy a 19% z dalších důvodů. A pokud některé z nich přijímají pasivně delší platební lhuty, protože jsou v slabším postavení, tak jim to také způsobuje problémy a proto je potřeba trvat na tom, že eh, podnikatele mají dostávat eh, tyto peníze tehdy, jak je stanoveno. Máme různé zprávy o případech v Itálii, kde jsou podnikatele velmi zoufalí a v podstatě eh, bankrotují, protože nejsou schopni vymoci své dluhy nebo zaplacení svých dluhů. A jak už říkala paní komisařka, v roce 2011 byla přijata tato směrnice, ne všechny státy ještě nepřistoupily ke správné implementaci a proto jsme v našem návrhu eh, uvedli několik návrhů, jak vymoci placení do těch 30 nebo 60 dnů, které jsou tady uvedeny, a jak sankcionovat eh, prodlení tak aby to mohly podniky využívat bez větších problémů. Víme, že eh, tady je ta možnost toho mm, pozitivního seznamu těch, kteří platí včas, ale také nabídnout jim nové nástroje, jak mohou se zabezpečovat proti eh, těmto dluhům. A to zejména ve vztahu k veřejné, z eh, veřejné sféry aby se to například mohlo eh, odečítat z jejich daňových povinností, protože u nás se eh, něco takového navrhovalo, ještě to nebylo zavedeno. A také je potřeba podporovat šíření osvědčené praxe, například ve Španělsku, a o tom také hovoříme v našem dokumentu, eh, zavedli to, že v případě, že na místní úrovni nejsou schopni splácet své faktury, tak zasáhne stát a uhradí ty faktury ze státního rozpočtu. A potom jde o veřejné eh, zakázky. Velmi eh, často eh, nejsou ty platby za odvedené práce spláceny včas. A to také se potom promítá do finanční situace podniku. Takže ta situace ve členských státech je různá. Některé státy mají například systém mediace, ale kdyby všichni platili včas, tak by to výrazně zlepšili, zlepšilo finanční situaci 90% podniků. Pokud to je možné, měli bychom to udělat. A já chci eh, poděkovat všem, kteří se na tom podělili, protože se nám podařilo dosáhnout výborného výsledku. Eh, Děkuji mnohokrát paní Komi. Paní Komi, pan Preda má modrou kartu. Eh, akceptujete ji? Prosím, pane Bredo. Děkuji. Já bych se chtěl zeptat, proč tady není zastoupeno rumunské předsednictví. Eh, paní komise obracela k členským státům a já jsem eh, také zaznamenal během předchozí rozpravy, že někteří kolegové hovořili o členských státech a eh, rumunské předsednictví tady není. Já jsem toho názoru, že asi nepochopili naši kolegové z Rumunska, že tady mají při rozpravách být a to je velice politování hodné. Approfondirò la motivazione ty důvody nepřítomnosti neznám, nevím, nikdo mi nic neřekl. Je to velký nedostatek úcty k zájmům našich občanů a našich podniků, to, že se neodhodlali sem přijít. Eh, Konstatuji, že mnoho předsednictví rady se sem nedostavuje. Mně se to také příliš nelíbí, ale samozřejmě není také příliš hodné, když se to kritizuje pouze v případě jednoho předsednictví, a ne v případě všech. Já bych ráda eh, zacházela rovně se všemi kolegy a kolegyněmi. Nyní se dostáváme k řečníkům za jednotlivé politické skupiny. Nejdříve za Evropskou stranu lidovou pan Šváb. Máte minutu 30. Děkuji paní předsedkyně, milé kolegyně, kolegové. Nejdříve bych chtěla poděkovat paní zpravodajce a paní předsedkyně mě znáte že další dobu. Vy víte, že my opětovně i já osobně vždy jsme tady kritizovali, když zde předsednictví rady nebylo, takže to vaše poznámka nebyla příliš vhodná či trefná. Ano, máme problémy v Evropě, zejména opožděné platby v mezi severem a jihem Evropy, tam jsou odlišnosti ve vyšší až 80 let, takže tady máme regionální rozdíly a potíže. Mně se líbí, jak to velice dobře zobrazila paní Komi ve své zprávě. Vidíme, že směrou směrnici o poštění platba, kterou jsme tady přijali v minulém volebním období, jsme něčeho skutečně dosáhli. Ano, opožné plavby se zmenšily, ten počet, ale samozřejmě opožné plavby jsou i nadále problém, který tak trochu souvisí s hospodářským rozvojem, tak to na ně musíme pohlížet. A proto musíme jasně říci, a to zpráva paní Komi to jasně říká, Malé a střední podniky nejvíce trpí opožděnými platbami a proto jsou požadavky zprávy v tomto směru velice významné. A dále se domnívám, že musíme mít výjimky pro malé a střední podniky z těch přísných pravidel. Neboť pokud ty podniky si mezi sebou přejí něco dohodnout, tak proto musíme poskytnout prostor, protože v Evropské unii platí smluvní svoboda. A za třetí musíme si dát na pozor na to, abychom nezavedli různá pravidla pro, pro různá odvětví. Musí to být stejné. Eh, I například v, obě, v oblasti cestujících a jejich práv musíme mít stejné pravidla pro všechny a já doufám, že tato zpráva tento cíl také podpoří. Děkuji a nyní za frakci SAD paní Gramíny na minutu 30. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, vážené kolegyně a kolegové, chci říct, že jako spravodajka, politická spravodajka, eh, tak eh, eh, musím konstatovat, že spolupráce se odehrávala ve velice příjemném ovzduší. Paní Komi vedla práci velmi správně. Tady bylo přepomenuto, že eh, směrnice eh, má eh, určité cíle, ale ne všech se ještě podařilo dosáhnout. Já jsem předsedkyní interskupiny o malých a středních podnik, podnicích a tady musím hovořit o určitém problému. Malé a střední podniky nemají při těch jednáních mezi podniky dostatečnou vyjednávací sílu a tady musíme nastoupit. A při jednání s správními a veřejnými orgány e, musíme zdůrazňovat nutnost kompenzací. Malé a střední podniky tady nemohou trpět těmi opožděnými platbami platbami. Ano, paní komisařko, musíme to zlepšit, zlepšit eh, kulturu podnikání, ale co děláme, co se týče kultury veřejných a správních orgánů, které neplatí, eh, které se spožďují ve svých eh, platbách a ohrožují tak hotovostní toky malých a středních podniků především. Podařilo se nám zajistit také seznam, transparentnost, ale potřebujeme najít způsob, jak se vyhnout bankrotům malých a středních středních podniků směrnici musíme přepracovat. Takže. Děkuji, paní Grapíny. Pan Rybik eh, eh, chce položit modrou kartu. Souhlasíte s tím? Ano, takže prosím, panu, pan Rybigu. Bez mikrofonu. Rád bych se zeptal kolegyně Grapíny na to, zda by nebylo možné aby i opožděné pravby ze strany Evropské unie byly transparentně popsány. Evropské unie máme mnoho programů a já zjišťuji, že mnoho malých a středních podniků musí velice dlouho čekat, než je obnovena jejich likvidita. Neměli bychom, nemohli bychom si udělat takové zmapování v evropských institucích, abychom zajistili, že i my jako Evropská unie dodržujeme směrnici o opožděných platbách. Děkuji, paní Grapíny. Děkuji. Tak nej. Nejprve chci říct, že pan Rubik je nesmírně aktivní v interskupině o malých a středních podnicích a velký obhájce těchto podniků. Ano, já souhlasím s tím, co je třeba dělat a doufám, paní komisařko, že e, také budete reagovat e, na tento nepřímý návrh od pana Rubika, protože tady došlo k určitému spoždění a malé a, e, malé a střední podniky trpí tím, že státní orgány také spožďují své platby. Toto toto doporučení by mělo být převzato. Děkuji a nyní za EKR vystoupí pan Sulík na minutu 30. Děkuji. Smluvní svoboda je jedna mimořádně důležitá zásada mezi firmami a také pro fungování ekonomiky. Právě takovéto aktivity narušují smluvní svobodu proto, protože komise nebo možná i parlament vstupují do vztahu mezi soukromými dodavateli a soukromými odběrateli. Protože politici si myslí, že mnohem lépe ví vše a stále by chtěl něco regulovat. Nejlepší uděláme, když se do takovýchto věcí nebudeme vůbec míchat. Ano, jsou firmy, které platí opoždění, no tak prostě těm firmám nebude nikdo dodávat. Každý dodavatel si musí chránit své pohledávky sám. Nemůže mu chránit komise, protože to prostě nebude fungovat. Pokud si tedy paní komisařka myslí, že je skutečně třeba se věnovat opožděným platbám, prosím, ať začne sama u sebe v Evropské komisi, která ještě nedávnem měla velké nedostatky v, eh, v placení včas nebo všechny eurofondy, které chodí, eh, nebo v Europarlamentu také dochází k opožděným platbám. Prosím vás, věnujte se tomu, ale nemontujte se do soukromého sektoru. Ten si poradí nejlépe bez vás. Děkuji mnohokrát. Děkuji za ALDE. Vystoupí pan Selimovič. Máte dva minuty, dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Celá evropská ekonomika, zejména ty menší podniky, jsou negativně ovlivňovány spožděnými platbami. Evropská unie podnikla kroky proti tomu, máme tuto směrnice, ale nezlepšilo to likviditu podniku výrazně. Ještě pořád mám před sebou hodně cesty nebo hodně úkolů. Podle údajů komise ve více než polovině členských států podniky pořád nerespektují 30-denní lhůtu na splacení faktur, kterou stanovuje zákon. A spousta těchto podniků ani eh, nežádá o kompenzaci, protože se bojí, že by byli eh, potom eh, znevýhodněni nebo že by ten silnější partner jim žádnou práci nezadával. A proto musíme vyzmout, vyzvat členské státy, aby zavedly ještě přísnější lhuty a platební podmínky a voláme po povinné informování o platební morálce, například podobě různých registrů, databází, a to jak ve veřejném, tak i soukromém sektoru. Členské státy by také měly vytvořit mediační služby tak, aby tyto podniky se mohly obrátit na někoho, kdo jim pomůže vynutit si zaplacení e, faktur. A potom chceme vyzvat všechny členské státy, aby podnikly všechno proto, aby jejich veřejné orgány platili včas za dodávky. Někdy to je z ekonomických důvodů, někdy to je také z politických důvodů. A tím eh, členské státy zlepší finanční také likviditost eh, a dostupnost kapitálu pro podniky, eh, ty potom budou fungovat mnohem lépe a to napomůže hospodářské situaci v Evropě mnohem víc než cokoliv jiného. Děkuji. A teď za zelené pan Šoltes má slovo na dvě minuty. Hm. Jde o velice důležité téma pro ekonomiku Evropské unii a jde také o platební disciplínu v minulosti. I v každodenní životě jsme opětovně zjišťovali, že Opožděné platby v obchodním styku jsou realitou pro mnoho podniků. A e, podnikatelské prostředí e, v tomto ohledu v EU není příliš dobré. Pod tlakem jsou zejména malé a střední podniky, které nejvíce trpí e, opožděnými platbami a ty dopady jsou pro ně evropské. Často jsme slyšeli, že malé a střední podniky musí zbankrotovat, tím trpí celé rodiny. musíme nechat mnohé trhu, přenechat trhu, ale potřebujeme jasná pravidla, která oslabí, ochrání slabší před silnějšími a před zneužíváním ze strany silnějších. Tady zjišťujeme nekalé obchodní praktiky a opoštěné platby, to je pouze jeden prvek takovýchto praktik. Často také dochází k tomu, že se neprodané zboží vrací a malí dodavatelé mají horší zakázení než horší. Evropská unie musí vytvořit mechanismy, které ochrání slabší. Před silnějšími kolegové již hovořili o mediaci a já bych ještě doplnil jednu věc. Mezi velké neplátci, neplátce patří také veřejný sektor. A v této věci je ještě mnohé, čeho bychom mohli dosáhnout. Samozřejmě členské státy by si to měly upravit sami. Je skutečná ostuda, že veřejný sektor eh, patří k takovýmto opožděným platičům. Děkuji a jménem frakce VNGL e má slovo pan Mašta. Máte minutu 30. Děkuji, paní předsedající, kolegyně a kolegové napříč evropskou unií každoročně zbankrotují tisíce malých a středních podniků při čekání na proplacení svých faktur. opožděné platby v evropě způsobují mnoho případů platební neschopnosti což vede k sociálním potížím a ztrátám pracovních míst. směrnice z roku two thousand and eleven o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích měla za cíl situaci pro společnosti zlepšit. děkuji paní zpravodajce že zmapovala a detailně ukázala eh, jaká je situace kolem provádění této směrnice. ukazuje se že stále existuje řada problémů a překážek jako je nedostatečné povědomí o existenci tohoto právního nástroje. dále chci uvést že je pouze malé procento malých a středních podniků které zaznamenaly pozitivní dopady opožděné platby od dlužníků díky této směrnici. dámy a pánové máme co zlepšovat. nesouhlasím s kolegou sulíkem abychom se neangažovali v této věci protože není horšího nepřítele pro střední a malé podniky než je finanční úřad a jeho aparát který vždycky hraje přesilovku podporuji proto plně paní zpravodajku a její návrhy na řadu opatření která by mohla vést ke zlepšení prosazování směrnice o zpožděných platbách. cílem musí být nastavení rovných podmínek pro všechny společnosti a vzhledem k tomu že jde paní předsedkyně prosím o moje zřejmě poslední vystoupení v tomto parlamentu chci poděkovat všem se kterými jsem za sedmnáct let mohl spolupracovat počínaje předsednictvem a konče tlumočníky. děkuji. Děkuji a já vám přeji dobré, eh, další dobrý život mimo parlament. A nyní se dostáváme k dalším řečníkům. Nejdříve paní Thun Holstein na minutu 30. Zawsze podkreślam, że Děkuji, paní předsedající. Já jsem vždycky říkal, eh, že musíme sledovat to, jak se zlepšuje život v Evropské unii. Dnes vidíme, že nemůžeme ustat práci, podařila se nám řada věcí, geoblocking, roaming, to všechno byly vynikající úspěchy a to všechno se nám podařilo díky tomu, že z toho měli přímý prospěch naše občané. Teď eh, se snažíme zlepšit život podnikatelů v Evropské unii, jde o provádění této směrnice, o opožděných platbách. Řada podniků čelí problémům kvůli neproplaceným fakturám. Některé kolika končí bankrotem. A to protože mají eh, problém také s daňovými nedoplatky nebo s likviditou a proto je potřeba ověřit, jestli legislativa, kterou tady přijímáme, vůbec funguje. A tady vidíme, že ne příliš dobře. V této zprávě se uvádí řada opatření, eh, eh, která by vedla ke zlepšení, ale velmi často to mají na starosti členské státy. Takže Musíme eh, zajistit více transparentnosti, platební morálky, což by potom vedlo k tomu, že dlužníci budou splácet své závazky rychleji. Původní cíle této legislativy a ochrana dlužníka, to jsou všechno relevantní věci a zejména malé podniky jsou eh, klíčové pro zdraví evropské ekonomiky a musíme se postarat o nápravu. Eh, Až eh, dosud řečníci dodržovali řečnickou dobu, dobře, to tak zůstalo i nadále, protože dnes ještě mám před sebou velmi náročný program. Pan Danty má minutu a půl. Děkuji, paní předsedající, paní komisařko, vážení kolegové. Všichni známe tuto směrnici z roku 2011 o opožděných platbách. Eh, doufali jsme, že povede k pozitivním dopadům, že aspoň zdůrazní tu průměrnou dobu eh, eh, platebních lhůt, ale vidíme, že téměř 90 evropských podniků nedostane kompenzaci za prodlení s platbami a tato prodlení potom mohou kolikrát vedou, vést i k bankrotům. Zítra se ukáže, jestli tam zpráva bude přijata, jestli se podaří zlepšit eh, tuto situaci. Já bych chtěl zejména zdůraznit tři body, a sice zavést eh, pro ty podniky, které eh, dodávají veřejné zprávy rychlou kompenzaci, rychlý systém, jak získat, potom zavést zdarma systém mediace, který bude přístupný pro malé velké, středně velké podniky tak aby měli dostatečné financování bez přílišných poplatků za soudy eh, nebo za vymáhání a za třetí bude potřeba eh, ztransparentnit informace o těch podnicích, které splácejí své závazky včas. Eh, je to velký úkol, který před sebou máme a možná, že to eh, se může zdát náročné. Ty výsledky nejsou nějak eh, skvělé dosud, ale mohlo by to velmi prospět konkurenceschopnosti našich eh, podniků. A já si myslím, že pokud bychom vytvořili prostředí, kde by ty platby probíhaly hladce, tak by to mohlo pozbudit ekonomickou aktivitu. Dankeschön, Frau Van Bosoy, Sie haben eine Minute. Děkuji paní Bosuit na jednu minutu. Děkuji paní předsedkyně. Vážené kolegyně a vážení kolegové, opožděné platby často vedou k tomu, že malé podniky nebudou, nemohou zaměstnávat další osoby a dále pracovat, nebo potřebují peníze pro to, aby mohli dále provozovat svou činnost. A pokud ne, platby přijdou pozdě, tak jim často chybí ten kyslík pro to, aby mohli přežít. Proto vyzývám komisi a členské státy, aby něco udělali pro malé a členské střední podniky, neboť oni jsou páteři našeho hospodářství. Ale vždy existují nějaké takové únikové mezery pro ty, kteří se snaží platit opožděně a ty musíme odstranit. Mnoho Podniku eh, si přejedlo delší lhůtu, protože jsme na národní úrovni stanovili zákonem maximální lhůtu. A nyní musí přijít jasný signál i z evropské úrovně, aby k opožděným platbám nedokázalo. Děkuji. Eh, předsedkyně, dostáváme se ke catch the eye. Mám čtyři zájemce o slovo. Eh, všechny nechám vystoupit. Jako první s pan Šedrojevský na jednu minutu. Děkuji. Dnes hovoříme o velice důležitém tématu. Proč je důležité? Protože se jedná o katastrofu, katastrofu při dodržování platební morálky. Komise právě řekla, že to je nejlevnější způsob, jak si vypůjčit peníze, ale je to levné zejména pouze pro ty, kteří z toho mají užitek. Pro ty, kteří tím trpí, je to velice nákladná záležitost. Rád bych ale při této příležitosti mm, ještě nadnesl jiné téma, protože jsem se přihlásil o slovo. V jedné, s jednou věcí můžeme být spokojeně. V minulém volebním období jsme zjistili, že opožděné platby se snížily například v evropských programech, jako je Erasmus+, Evropa pro občany či Kreativní Evropa. Před čtyřmi lety tomu bylo tak, že komise učinila něco pro to, aby své platby urychlila a proto nyní můžeme o této problematice hovořit eh, na základě silnějšího mandátu. A je třeba, aby tedy ekonomičtí aktéři platili dříve a včas. Děkuji. A nyní na jednu minutu pan Havař. Thank you. Děkuji, paní předsedající, a děkuji eh, zpravodaj, eh, zpravodaji a komisi. Ti, kteří eh, mají malý podnik mezi námi, tak vědí, jaké to je, že tam otázka ziskovosti nastupuje až později. Takže Federace malých podniků ve Velké Británii se e, e, shodla na tom, že je třeba prosazovat lepší uplatňování směrnice o opožděných platbách. A tato zpráva, a to rád vidím, jde přesně tímhle e, směrem. A po, kolapsi, po kolapsu z loňského roku je tohle přesně to, co potřebujeme. Veřejný sektor by měl být příkladem a měl by platit včas s požadavky eh, ohledně velkých firm jsou jasnější. Toto je pozitivní krok ve Spojeném království. Další země by měly jít také tímto směrem. A teď je třeba, aby komise zahájila velkou veřejnou konzultaci jako další krok eh, pro, při uplatňování směrnice. Děkuji paní Kinesi. Děkuji paní předsedající. Přestože byla v roce 2011 přijata tato směrnice proti opožděným platbám v obchodních transakcích, tak evropské podniky, zejména ty malé a středně velké, i nadále se počí, potýkají se spožděním svých plateb, a to i ve vztahu k veřejné sféře v Itálii, ale nejenom v Itálii. E, e, tvoří e, ekonomickou páteř zejména malé podniky, které se potýkají s tím, že od těch větších podniků dostávají platby pozdě, což samozřejmě eh, jim komplikuje život, eh, omezuje to jejich činnost a eh, snižuje to produkci celkově. Co se týče potravinářsko-zemědělského řetězce, tak tady velmi často nemají dostatečnou váhu, aby si mohli vynutit zaplacení včas. A je potřeba, aby členské státy vedly osvětové kampaně, upozorňovaly na to, že jsou stanoveny legální platební lhuty i náprava a kompenzace za prodlení. A to i e, tam, kde pozdě platí veřejná zpráva. Děkuji a jako poslední v Catch the Eye vystoupí pan Marias paní předsedající. E, opoždění v platbách, to znamená opožděné platby e, z soukromých podniků, to je pro samotný soukromý sektor zdrojem velkých problémů. Mohou e, následovat bankroty, ale je to ještě vážnější tam, kde Eh, se jedná o spožděné platby eh, veřejných eh, podniků či dokonce státních institucí soukromé firmy či občané, třeba jako v Řecku, nemají možnost eh, platit v určitých situacích a stát si eh, na ně potom vyšlápne velmi tvrdě a přitom je to miliarda eur, eh, který dluží stát soukromému sektoru, protože vlastně stát musí ty peníze si držet, aby platil věřitelům a, eh, jsou, a, a komise tohle ví velmi, velmi dobře. Děkuji, paní komisařko, máte slovo. Děkuji, paní předsedající, děkuji poslankyním a poslancům za tuto rozpravu. Především chci poděkovat za to, že směrnici o spožděných e, e, platbách jste a celé toto téma jste tak trochu e, a dost výrazně zviditelnili. Myslím si, že výsledek hlasování odrazí tuto dobrou zprávu. Chci Eh, ještě říct, že toto je téma, které je v Evropské unii na pořadu dne od roku 95. Stále ještě toho zbývá hodně učinit, eh, především v té oblasti změny určitých kulturních zvyklostí eh, ve firmách. Každý podnik, každý jednotlivý subjekt musí chápat, že je to v jejich vlastním zájmu, aby tedy platby realizovaly včas. Někdo se tady e, zmínil o tom, že samozřejmě evropské instituce, e, stejně jako všechny ostatní e, instituce v Evropě a veřejné eh, orgány v Evropě mají vlastně stejné povinnosti podle této směrnice jako ostatní, tak já bych vám chtěla říct, že Evropská komise eh, zavedla princip nulové tolerance pro jakékoliv opožděné platby v evropských institucích jako takových. Takže toto je něco nového a já věřím, že eh, toto opatření přinese dobré výsledky do budoucna. Ještě jednou děkuji a samozřejmě nemůžeme zdaleka říct, že jsme u konce našeho snažení v oblasti eh, zabránění spožděným platbám. Eh, děkuji a teď ještě paní zpravodajka na dvě minuty. Děkuji paní komisařko, chci poděkovat všem kolegům, kteří vystoupili v této rozpravě. Myslím, že to byl velmi konstruktivní dialog, ta práce celá byla konstruktivní. Eh, chci jenom tady nabídnout dvě úvahy. Pokud některý členský stát nedodržuje tyto své povinnosti, tak eh, by měl být zahájeno eh, zahájen postup při porušování povinností, mu je potřeba zjednat nápravu. Eh, víme, že i pokud neplatí stát včas podnikům, tak se to projeví někde jinde. A další úvaha, jak už teď říkala paní komisařská předseda Tajany, v případě Itálie eh, by eh, kolikrát eh, to stojí 3% z té celkové částky. Není to pravidlem, ale v rámci těch úsporných opatření, jak už říkal i předseda komise, to kolikrát nevede k těm kýženým výsledkům a proto se to negativně promítá i do hospodářské situace v Itálii, protože to ukrajuje z těch z těch příjmů, které podniky mají. A těším se na výsledek hlasování zítra. Děkuji paní zpravodajce. Tímto je rozprava ukončena. Hlasovat se bude zítra, jak jste právě zmínila, paní Komi. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. To je, výroční, to je zpráva paní Kapel, výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky. A já zde vítám prezidenta Evropské investiční banky Wernera Hojera. Prosím, usaďte se a nejdříve dám slovo paní zpravodajce, paní Kapl, a to na čtyři minuty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, eh, pane komisaři Katajnene, pane prezidente Hojere. Dnes hovoříme o výroční zprávě o finančních aktivitách Evropské investiční banky. A nejdříve bych chtěla poděkovat stínovým zpravodajům a autorům stanovisek poradních výborů, také svému týmu a jejich týmům. Dokázali jsme během málo měsíců pragmatickým způsobem zpracovat takovéto obšírné stanovisko, které zpracovává činnost banky v roce 2017. Děkuji jim za to všem. Co se týče eh, období 2017-2018, to se opírá o cíle strategie Evropa 2020 pro inteligentní udržitelnou udržitelně integrativní růst v oblastích energie, doprava, mobilita, zdraví, rozvoj venkovských infrastruktur, podpora zemědělských podniků, malých středních podniků a životního prostředí inovací. Eh, v tomto období Eh, se odehrálo také minulý rok 60. leté výročí EIB, ke kterému vám, pane prezidente Hojera, také členským státům eh, chci poblahopřát. EIB je momentálně největší multilaterální emitent eh, půjček a úvěru. Ehm, asi celkově to bylo 110 miliard eur za 16 let eh, v celých stovkách projektů ve více než 60 zemí, což je skutečnost, na kterou můžeme hruti. Eh, půjčky skupiny EIB mají největší kreditu, kvalitu kreditu, sama banka má rating AAA a díky konzervativnímu řízení rizik má mm, problematické kredity v úvěři pouze 0,3 0,3%, to je krásné číslo. Má rovněž dobré um, ne, um, portfolio aktiv a další věci a na, na tom se zapírá její obchodní model. Investiční objem v 160 zemích, či více než 160 zemích, 90% půjček ovšem šlo do Evropské unie. Pouze v roce 2016 bylo povoleno 901 projektů a 870 miliard euro šlo do inovací, životního prostředí, infrastruktura malých středních podniků. V minulých letech šlo více než 200 miliard euro do rozvoje regionu, hospodářského, sociálního, asi 7 tisíc malých a středních podniků mělo tak lepší přístup k finančním prostředkům. Co se týče získávání prostředků, poznámka 2017 třetina eh, úvěru EIB byla eh, v dolarech. Dnes tady slavíme 20 leté výročí eura, což je druhá největší měna na světě. Možná by, pane prezidente, byste mohli eh, emitovat více půjček v euru tak abyste postupně objem půjček v odalech snížili. E, e EIB také e, se zaměřuje na v Evropě V roce 2017 to bylo 13,9 miliard eur půjček, mimo jiné 47 miliard pro digitální vysokorychlostní spojení a instalaci pro 36,8 milionů eur Um, inteligentní měřičů, další miliard došlo do projektů v oblasti ekologie a udržitelnosti na výstavbu uh, nových zdrojů energií, na energetickou účinnost, biologickou rozmanitost, odpadové hospodářství, čistý vzduch, čistá voda a tak dále. IB je největší emitek zelených půjčec, čtvrtina úvěru jde pro projektů, které mají ekologický aspekt a proto také banka se podílí na financování cíl pařížské dohody o klimatu. V e, EIB v minulém roce podporovala malé střední odniky investicí ve výši 29,6 miliard bylo to teda tisíce podniků, miliony zaměstnanců, kteří takto získali přístup k financování. Malé střední podniky a startupy jsou pro evropskou ekonomiku zásadní, mají obrovský význam a proto je strategie EIB pro malé střední podniky a spolupráce pro řešení problémů s úběhy velice významná. EIB se také zhostila důležitého úkolu při přikovávání investičních a nedostatků v důsledku krize. Tady zejména musíme uvést EFSI, prostřednictví fondů, který řídí EIB, více než 700 miliard eur bylo zmobilizováno do dotačné investice a tady zejména děkuji panu Multerovi, výkonnému ředitelské EIP, který se stará o řízení programu Invest EU. Děkuji. Děkuji paní zpravodajka. Teď eh, za výbor pro rozpočet pan Garzia Zabal, a paní Garzia Zabal na dvě minuty. Muchas gracias, presidenta, señor comisario. Děkuji, eh, paní předsedající, paní komisařko. Dnes tady mluvím jménem výboru pro rozpočet. Eh, chci se podělit o ty body, které nám přišly důležité, když jsme připravovali stanovisko k této zprávě nemáme moc času, tak mi dovolte, abych se zaměřil na ty hlavní věci. V první řadě EIB musí posilovat svůj investiční program na kapacitu, tak aby e, zaplnila nedostatky jak v soukromém, tak e, veřejném sektoru. E, víme, že jde tady o investiční cyklus, o vytváření kvalitních pracovních míst a, a že tento cyklus musí být dlouhodobě udržitelný a proto je také potřeba zdůraznit eh, potřebu pomoci, eh, podpory pro malé střední velké podniky, je potřeba jim zajistit informace o celé řadě programů, které banka nabízí, aby eh, mohli efektivně využívat na tuto nabídku. A také je potřeba, aby Eh, se rozšířila působnost, aby ten dopad investic byl co největší a aby také měli technickou pomoc v případě eh, zahajování různých projektů u zahraničních investic, také musí mít lepší spolupráce například s eh, bankami pro zbavou pomoc. Měl by se rozšířit i mandát a stejně tak tady nemůže docházet k překrývání práce jednotlivých institucí je potřeba zintenzivnit úsilí, aby se dosáhlo toho 20% cíle v oblasti investic. A na závěr tohoto volebního období také chtěla požádat EIB, aby zintenzivnil své úsilí o transparentnost a aby jasným způsobem podával, podávala účty ze svého působení. Oh tom, jestli se daří eh, využívat tyto prostředky k účelům, které jsme stali. Pane Hojere, prosím, máte slovo. Děkuji vám, vážení poslanci, dámy a pánové. Dovolte mi, abych eh, nejprve poděkoval paní eh, zpravodajce, paní Kapl a jejím spolupracovníkům za vynikající zprávu. Je pro mě velkou ctí, že tady dnes mohu vystoupit. Tyto rozpravy hrají velmi zásadní roli při posilování pracovních vztahů mezi eh, parlamentem a Evropskou bankou. Řada z otázek, které zpráva eh, probírá, jsou velice, velice důležité a eh, je dobře, že je vnímána Evropská investiční banka jako takový katalyzátor investic uvnitř Unie, ale i mimo ní. Jak jste velmi správně uvedla ve své zprávě, eh, tato banka je velmi dobrý nástroj Unie. My eh, ty eh, peníze dáváme, aby vydělávali. Nejsou to tolik peníze daňových poplatníků, jako spíš investorů a z kapitálových trhů. Členské státy nepředstavují hlavní zdroj financování víc jak 60 eh, let eh, členské státy vlastně poskytly eh, přímo pouze 4 miliardy eur v hotovosti a nějaké 3 v rezervách, což je 1,1 desetina trilionu což je nějakých 3 triliony eur celkových investic. A já musím říct, že to je velice efektivní využívání zdrojů Evropské unie. A Evropský parlament se v tomto směru postaral o to, aby to dalo, eh, dostalo nějaký rámec a my eh, toto sledujeme a následujeme. Takže eh, zelená kniha ohledně cílů v našem půjčování a e, udržitelnost, náš poslední produkt, to je velice zajímavé, když jsme všichni chválili Spojené národy za to, že obhajovali udržitelné zdroje rozvoje, tak jsme e, všichni e, zjistili, že daňové poplatníky E, nemůžeme úplně oškurbat, že jejich peníze nebudou e, stačit a my potřebujeme se obrátit na soukromý sektor a tak to e, také fungujeme. Zelené dluhopisy a teď dluhopisy udržitelnosti dáváme, musím říct, ty emise jsou velmi úspěšné na trhu a e, Evropská unie, co se investování týče, se dostala zase zpátky na nohy. E, nemůžeme si ovšem dovolit nějakou schovývavost. E, je třeba myslet na oblasti, kde je zapotřebí jako infrastruktury či inovace posunout se kupředu. A Evropský fond pro strategické investování, eh, to je důležité. Chci také poděkovat eh, za vaše slova pochvaly. Musíme říct, že EFSI eh, bylo správné rozhodnutí, bylo správné rozhodnutí tohoto parlamentu Eh, zaměřit na 500 eh, miliard euro do roku 2020. Takže 16 miliard je takzvaně eh, obětováno z evropského rozpočtu, aby se peníze z dotací a půjček dalo, dali posunout k různým režimům dotací investic to e, jsou věci, které mají konkrétní dopad. 850 e, tisíc malých a středních podniků bylo od roku 2015 podpořeno naší e, bankou a 270 tisíc různých projektů podpořeno. Takže je vidět, že můžeme těmito zdroji dosáhnout hodně a tím, že se přesunula eh, těžiště vina, eh, vynakládaných peněz na eh, investice, tak je to velmi pozitivní. Musíme se z hlavních úspěchů EFSI poučit, abychom je využili